Pan Ody má něco k jednacímu řádu? A ano. Ano, pane předsedo, já vám děkuji. Je to spíše připomenutí k u dodržování smluv. Jak již jsem udělal několikrát, tato schůze končí, pane předsedo, a před 14 dny se konala schůze Evropské rady a předseda, zástupce předsednictví Evropské rady nepřijel, takže mu musí, přestože mu musíme informovat o výsledku jednání rozšířené schůze předsedů podle smlouvy. Já si myslím, že není dobré, že instance, jako je naše, jejímž účelem je zajišťovat, není, obhajoby lidských práv není respektována a doufám, že na příští Evropská rada, která se bude konat 18. 19. prosince a bude se zabývat Evropskou evropskou obranou politikou. Ostatně dlouho jsme o tom debatovali v rámci zprávy, která byla odhlasována dnes ostatně, abychom pozvali předsedu Evropské rady před Evropskou radou, protože potom je parlament zavřený a nebude tedy moci nás informovat o této schůzi. Navrhuji toto tedy a myslím si, že je politování hodné, že nedodržujeme smlouvy. Ostatně bych chtěl ještě doplnit,